Takže můžeme pokračovat. Postoupíme k dalšímu bodu, čímž v podstatě budeme pokračovat v rámci naší výměny názoru s místopředsedou Dombrovskisem a komisařem Gentilonym, čímž jim děkuji, že jsou ochotni tu s námi ještě zůstat po další hodinu a hovořit o tom fiskálním balíčku pro eurozónu, konkrétně tedy co se týče návrhu rozpočtového plánu a fiskální fiskální politiky pro eurozóny. Nyní bych tedy předal slovo komisařům, každý bude mít 6 minut pro svůj proslov a poté proběhne 45 minut otázek a odpovědí. Takže pane Dombrovsky, si prosím, máte slovo. Já vám děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci budeme pokračovat v této diskuzi o evropském semestru, ale nyní se zaměříme na fiskální rozhodnutí. Předchozí komise přijala podzimní balíček 20. listopadu loňského roku, zahrnuje stanoviska týkající se návrhu rozpočtového plánu členských států eurozóny jako rozhodnutí pro určitá řízení, pro neplnění pro Maďarsko a Rumunsko obecně, naše vyjádření o rozpočtových politikách těch 19 eh, členských států od eurozóny se týkají podpory zdravých fiskálních politik a slaďování společných pravidel a podpora eh, a koordinace v eurozóně. Nyní tedy Ehm, si samozřejmě přejeme zejména podpořit eh, demokratizaci takovýchto rozhodování, ale eh, musím říci, že v první řadě bych chtěl pohovořit o určitých dobrých zprávách. Poprvé od roku 2002 to eh, nečlenské státy eurozóny eh, nezaznamenávají řízení pro nadměrný deficit, také dluh je pod kontrolou a devět zemí prokazuje i přebytky. To prokazuje, jak zdravé jsou fiskální politiky v členských státech eurozóny, že se jim podařilo jak si opravit situaci v dobách ještě, řekneme, kdy slunce svítí a ne, neprší nám přímo do bytu. A ostatní, eh, co bych chtěl zdůraznit, že eh, uplatňuji také politiku ekonomickou a fiskální takovou, která podporuje posilování úrokových sazeb v eurozóně. Dále došlo k určitému také přesměrování, co se týče určitých pravidel. V první řadě tedy um, jsme zaznamenali bohužel určité oslabení ekonomiky celosvětové i evropské. Byl zaznamenán také určitý pokles v exportu a v samotné výrobě. A uh, co se týče určitých, situací určitých zemí, tak devět zemí um, a plní požadavky paktu růstu a stability, dvě země plně uh, je plní a osm je v riziku neplnění. O tom ostatně kolega za chvíli pohovoří. A Myslím si, že co se týče eh, zadlužení, tady máme země jako Belgie, Španělsko, Francie, mají vysoké zadlužení, téměř 100%. Itálie překračuje na 136% zadlužení. Uh, a um, očekává se, že situaci neupraví v průběhu tohoto roku. Tyto čtyři země používaly tedy uh, veřejné finance v posledním roce. V pořádku v roce 2020 plánují tedy uh, fiskální úpravy a fiskální expanzi. To bude vyžadovat zejména uh, omezení toho růstu zadlužení a lepší způsob čelení ekonomickým šokům a tlakům eh, na trhu. Členské státy k tomu využívají eh, k těmto úpravám své fiskální nástroje, musí umět čelit těmto velkým výzvám, které se ještě přiblíží v budoucnosti. Eh, na podzim loňského roku Rakousko, Belgie, Portugalsko a Španělsko předložili jejich příslušné plány návrhu rozpočtového, eh, na, eh, rozpočtového plánu. Portugalsko tento svůj plán aktualizovalo 17. prosince. My jsme vydali stanovisko 15. ledna s tím závěrem, že Portugalsko učinilo poměrný pokrok směrem k plnění, snižování těchto benchmarků, ale uh, plánované strukturální e, změny, co se týče střednědobých e, plnění cílů, mají být i nadále hlavní prioritou pro rok 2020. V opačném případě by znovu čelilo riziku neplnění v rámci paktu. Navíc na podzim komise také navrhla radě přijmout doporučení pro závažné od, řízení pro závažné odchylky směrem eh, vůči Maďarsku a Rumunsku. Tyto dvě země ještě neopravily jejich rozpočty, takže eh, je třeba tohoto doporučení. Rumunsko se zdá nyní překračuje o 3 HDP, tu eh, referenční hodnotu ze smluv. A Samozřejmě vývoji v této zemi se velice pozorně věnujeme i nadále. Stávající situace také dobře ilustruje, jak jsou důležité tyto podpůrné ekonomické e, kroky pro posílení fiskální odolnosti členských států a je třeba využít tyto příležitosti, snižovat míry zadlužení a využívat určitému pozitivnímu prostředí k tomu, aby se lépe čelilo výzvám v budoucnu. To si bude samozřejmě vyžadovat velké úsilí. Je třeba, abychom byli obezřetní a abychom podporovali naši fiskální oblast. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji a nyní pan Gentiloni, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já ještě doplním eh, několik eh, připomínek k těm pozitivnějším eh, bych řekl, že deficit agregované eurozóny by měl zůstat pod hodnotou 2% u těch zemích ne mimo EU, mimo eurozónu by měly eh, splnit své střednědobé eh, cíle 85 HDP do roku 2020. Máme tu tedy výhledy, které počítají s tím průměrem 85 HDP do roku 2020. Nicméně ekonomická činnost se snižuje, je to situace již posledních několika let. Poukazuje na to i zpráv, podzimní zpráva o růstu. Zřejmě se ekonomika nebude rozbíhat příliš rychle. Další výhledy zveřejníme příští týden a nečekáme, že by to byly nějaké podstatné změny. Pak jsou tu také určité externí rizika, která mohou mít vliv třeba nedávný podpis dohody mezi Spojenými státy Číny. To nicméně ale asi příliš nezmění tento globální obrázek. Navíc jsou to také podstatné rozdíly v té fiskální oblasti mezi členskými státy, jako úrovni zadlužení, rozdílné střednědobé rozpočtové cíle a také ten způsob posilování rozpočtových plánů. Co se týče těch agregovaných fiskálních politik, je důležité um, dospět k přebytku, Ehm, tento rok eh, by mělo dojít k určitému posílení té expanzivnosti fiskálních politik. To platí pro celou eurozónu. Jednotlivé země ale apelují po větší míře rozlišování, to je pravda, ale mělo by to probíhat koordinovaným způsobem. Měli bychom každé země ponechat určitý prostor, ale zabránit těm procyklickým fiskálním opatřením. Na tom se ostatně dohodly členské státy v prosinci loňského roku. A nyní, co se týče těch rozpočtových plánů jednotlivých zemí, jak jsme předeslali, máme devět zemí, které plní pakt růstu a stability. Dvě z nich, je to případ Německa a Nizozemska, tady vítáme ty první kroky směrem k expanzivnější a dynamičtější fiskální politice. To znamená podpora ekonomického růstu a růstu um, eura v celé eurozóně. Vyzýváme německé a nizozemské orgány, aby tedy e, ještě umožnili dodatečné výdaje na podporu investic. A pak případy neplnění nedostatek konsolidací s velkým zadlužením a rizikem udržitelnosti je stále ještě velkou obavou. Konkrétně Belgie, Španělsko, Francie a Itálie neplní ani ta doporučované, ty doporučované úpravy směrem k střednědobým rozpočtovým cílům ani ty benchmarky na snižování zadlužení. Ani neplánují nějaké smysluplné strukturální úsilí. Jsou to eh, mm, dále země Slovensko, Slovinsko, Finsko a Portugalsko. Slovensko a Finsko už snížilo zadlužení pod těch 60 HDP, nicméně Portugalsko a Slovensko snižuje tento eh, poměr zadlužení určitou, řekněme, adekvátní rychlosti a také se jim podařilo celkově ten hlavní deficit snížit o 3 pak jsou tu ale některé země, které jsou ohroženy podstatným um, odchýlením od plněním stanovených uh, cílů ze střednědobého hlediska. Musím říci, že uh, to, nad čem se dohodla euroskupina, tak do určité míry některé země plně neplní, jako je právě redukce zadlužení. To znamená, a zase tady navazujeme na tu diskuzi, která proběhla i předtím ohledně budoucího fiskálního rámce. Abych to zhrnul, zjištění fiskálního balíčku, tady by členské státě, státy měly postupovat obezřetně ve svých rozpočtových politikách a uspůsobit eh, fiskální politiky tak, aby směřovaly k navyšování investic. Měli bychom spolupracovat, čímž posílíme koordinaci našich fiskálních politik. Děkuji vám a těším se na vaše dotazy a na nadcházející spolupráci. Děkuji. První otázku položí Siegfried Morrison za EPP. Prosím, ne, více než dvě minuty. President, um... Děkuji, paní předsedající. Vítejte, pane Dombrovsky si, pane Gentiloni, v tomto výboru. Mé otázky jsou naprv, nejprve tedy k financování zelené dohody. Financování zelené dohody bude naprosto zásadní pro její úspěch samozřejmě. Má první otázka. Jaký fiskální dopad předpokládáte na úrovni členských států co do financování zelené dohody? Vnímáte nějaká potenciální rizika co do eh, splnění těchto fiskálních cílů? Druhá otázka ke stejnému tématu. Eh, když bude intervenovat EIB v rámci spravedlivé transformace, předpokládáte nějaké větší financování eh, pro EIB, tedy více úvěrů pro země, které jsou ve slabší fiskální situaci a nebyly by schopné mobilizovat tolik fiskálních prostředků sami? To je první téma. Druhé téma, pane Gentiloni, vy jste hovořil o přeskumu Tupeku, Sixpeku vzhledem k jejich zjednodušení. Já si myslím, že zjednodušení je dobře. A zjednodušení, tak to, já to chápu jako jednodušší, jasnější pravidla, nikoli slabší pravidla. A otázka tedy, eh, co chcete konkrétně zjednodušit v Tupeku a Sixpeku konkrétně za tím účelem, abyste neohrozil fiskální konsolidaci a abyste zároveň usnadnil investice do zelených technologií. A úplně nakonec to je na pana Dombrovsky se. Kromě toho, co už jsem zmínil, paní předsedkyně, k zelené dohodě, vy jste zmínil Rumunsko a správně jste řekl, že expanzivní fiskální politika v době eh, vysokého růstu má otázka je, za předchozí vlády tedy došlo ke změně vlády, tato vláda má jasnou, jasný cíl konzolidovat rozpočty. Otázka je, předchozí vláda se nezavázala k navýšení eh, penzí o 40% v letošním roce, což je hodně, ale otázka je, zda vidíte nějaký důvod, proč některá tato fiskální opatření odkládat? Vnímáte nějaké riziko pro splnění fiskálních cílů Rumunska, pakliže tyto cíle budou implementovány? Děkuji. Děkuji. Pan Dombrovskis? Děkuji. Pane Murešane, nejprve k otázce financování zelené dohody. Za tímto účelem jsme eh, připravili udržitelný investiční plán v Evropě, což je v podstatě investiční plán pro zelenou dohodu. Chceme mobilizovat alespoň 1 bilion euro v příštích deseti letech. A v rámci toho investičního plánu pro zelenou transformaci máme také mechanismus pro spravedlivou transformaci, přesně proto, abychom mohli podporovat regiony, lidi, kteří jsou nejvíce ovlivněni těmito transformacemi, jako například uhelné regiony. Dále, jaké jsou fiskální dopady, jaká jsou rizika. Samozřejmě, co se týká fiskálních dopadů, tak eh, samozřejmě některé ty programy, které navrhujeme, ten mainstreaming v rámci evropského rozpočtu, cílů udržitelného rozvoje Invest EU, a půjčky, včetně eh, mechanismu pro spravedlivou transformaci nebo půjčky od EIB. To si samozřejmě bude žádat eh, národní kofinancování v případě evropských fondů. Má to fiskální dopad, pakliže se ty nástroje využijí a existují způsoby, jak to řešit, včetně mimo jiné toho, co už teď máme v paktu růstu a stability, to je takzvaná investiční doložka, která přesně tento druh situací řeší. Co se týká mechanismu pro spravedlivou transformaci, kritéria pro distribuci je počet zaměstnaných v energeticky intenzivních sektorech, přítomnost eh, extrakčního průmyslu jako uhlí, lignit, rašelina nebo břidličná ropa a schopnost členských států platit, jinými slovy, což je faktor, tedy vlastně tam eh, to je inverzně proporční vůči hrubému národnímu důchodu per capita. Jinými slovy, ti slabší dostanou více. To je stejné pak, co se týká fiskální situace v Rumunsku. Ano, Rumunsko nesplnilo ta rozhodnutí rady, co se týká té inovační procedury a e, překračuje ten 60% deficit HDP. Jinými slovy, je to procedura pro přílišné zadlužení. Co se týká fiskálního přizpůsobení, Tady musíme zaujmout eh, celkový přístup, nemůžeme si vybírat, musíme vidět tu celou situaci i na straně výdajů. V případě Rumunska bych zdůraznil i stranu příjmu, protože eh, daňová zátěž měřená jako daňové příjmy v porovnání s HDP je na jedné z nejnižších úrovní z EU. Děkuji, pan Gentiloni, velice stručně. Financování zelené dohody a investičního plánu eh, bude výzva. To všichni víme. I v rámci našich analýz vidíme, že ten 1 bilion není ta přesná částka investic, jaké budou zapotřebí. Je to pouze část potřebných investic. Složení eh, této částky bude ve finále složení, které bude zdrojované z různých zdrojů. Bude to samozřejmě z našich fondů, z evropských fondů, národní kofinancování, národní eh, propagační banky, které se hodně zavazují do tohoto plánu vstupovat. A poté ta reálná výzva bude, jak prosadíme, usnadníme veřejné a soukromé financování a investice. To by měla být diskuse, jakou povedeme v příštích měsících. Ta diskuse si bude žádat určitá rozhodnutí, nejen u fiskálních pravidel, u sixpacku a tupeku a jim podobných, ale také u zdanění, regulace dotací, státních dotací. Takže to bude proces, který dá investorům jasnou představu o tom, kam mohou investovat. Za druhé, ano, je zde riziko zklamání co do našich makroekonomických cílů, ale je zde také riziko, že přijdeme o příležitost, když eh, předsedkyně komise říká, že zelená dohoda je naše nová strategie pro růst, měli bychom si uvědomovat, že toto bude skutečná výzva. Jinými slovy, budeme eh, se soustředit na financování zelené dohody a na zelené investice, které s ní souvisí. Nejde o to, že zapomeneme na naše makroekonomické cíle, je to reálný způsob, jak prosazovat růst v eurozóně a v EU obecně. Děkuji. Jako další Jonas Fernandez, SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, budu hovořit španělsky. Mám tři připomínky. Ta první už tu zazněl odkaz na ten rámec fiskálních pravidel, které se uplatňují nyní. Kromě Tupaku, Sixpaku se hovořilo také o paktu stability, ehm, fiskální eh, dohoda, která samozřejmě nějakou dobu, i to trvalo, než byla zapracována do eh, komunitárního AKI, čekáme na komisi, aby revidovala celý tento rámec fiskálních pravidel a já bych chtěl říci, že naše mm, parlamentní politická skupina očekává, že to bude něco více než jenom pohé zamýšlení se nad situací. Už v minulém mandátu tu byly různé reflekční dokumenty a white papery a ty charakteristiky stávajícího rámce a potřeba reformy si vyžadují opravdu něco víc než jenom taková všeobecná zamyšlení. Dále, minulý týden byl představen mechanismu toho spravedlivého, té spravedlivé transformace. Hovoří se tu o vytvoření fondu, který také povede k revizi pravidel pro státní podpory. Navrhuje se tu mechanismu, který komise, aby komise představila v březnu eh, nové návrhy týkající se určitých Eh, veřejných úvěrů. Co se týče tedy těch veřejných podpor, eh, jak eh, o tom hovoří komise, tak by měla zapracovat také právě nějaké odlišné fiskální pravidla tady pro tuto příslušnou Uh, úvěrovou uh, linku, kterou budou poskytovat členské státy. Musí to být vyřešená otázka, která nebude uplatňována jenom pro ty bohaté členské státy, které budou moci platit ty státní podpory. A pak ještě uh, příslušné časové naprogramování. Děkuji, pan Dombrovskis. No, Děkuji vám za ty otázky, pane Fernandeši. Nejprve, co se týká fiskálního rámce, toho už jsme se vlastně dotkli eh, v předchozím kolečku diskusí, takže zopakuji jen to stěžejní. Aktuálně provádíme přeskum Sixpacku a Tupeku a ano, provádíme hodnocení aktuálních pravidel. A zahájili jsme veřejnou konzultaci, o možném zjednodušení těchto pravidel. Rád bych zdůraznil, že je důležité tvořit konsenzus kolem tohoto celého. Eh, pokud uvolníme fiskální pravidla, je potřeba, abychom se dostali do pozice, která je lepší než dnešní a nesmíme spadnout do léta trvajících nekonečných debat. To je jeden z cílů této veřejné konzultace, abychom si udělali jasnou představu o tom, kam se chceme posunout. A jak jsem říkal, myslím si, že eh, zpráva EFB představuje dobrý základ pro další práci. Otázka Fondu spravedlivé transformace a přístupu v rámci tohoto fondu. Jak už jsem zmínil, jeden z postupů v rámci tohoto fondu je možnost pro země s nižší úrovní hospodářského rozvoje využít proporcionálně větší objem prostředků. Netýká se to pouze eh, extrakčního průmyslu nebo energeticky náročného průmyslu, jde také o relativní prosperitu zemí a regionů. To je také potřeba zohlednit, když eh, navrhujeme tuto distribuci prostředků. Děkujeme. Paolo? Ano, děkuji. Myslím si, že ten rozsah přeskumu je hlavně za cí, se provádí za účelem nejenom diskuse jak ten sixpack a two-pack bude fungovat, ale abychom také identifikovali možné změny, které budeme moci provést. Myslím si, že je důležité, abychom identifikovali tyto potenciální změny ještě během těchto diskusí, protože potřebujeme zrekapitulovat nejrůznější pozice, jaké v parlamentu mezi členskými státy a jinými zúčastněnými stranami máme. Ehm, nelze prezentovat eh, nějaký návrh top-down, pakliže nechceme, aby ten návrh byl naprosto zbytečný, protože nebude mít praktické implikace, pakliže chceme něco změnit k lepšímu, tak si myslím, že to musí vzniknout z procesu vzájemných diskuzí. Za druhé bych rád řekl, že co se týká eh, toho Carbon Border Adjustment mechanismu a jeho načasování, eh, my aktuálně spouštíme studii dopadů a zadali jsme jednu externí studii, tedy DG Taxud zadalo externí studii. V příštích měsících po tomto hodnocení dopadu spustíme veřejnou konzultaci, která se zaměří na jednotlivé sektory, které budou zapojeny do toho mechanismu pro přizpůsobení. A uvidíme, kterých sektorů se ten přizpůsobovací mechanismus dotkne. Dovedeme si představit, že by mohl přijít nějaký návrh za rok, to znamená na začátku příštího roku. Je to velice složitý nástroj a musíme vše zvážit jak z právního hlediska, tak z obsahového hlediska. Děkuji vám teď vzhledem k času a vzhledem k tomu, že přijdeme o tlumočení v 18.35, apeluji na všechny kolegy, aby, eh, se, do, aby dodrželi řečnickou dobu minuta 30. A i komisařům budu naznačovat, že už by měli končit, abychom nepřekročili dvě minuty. Luis Garicano. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, pane Bedombrovskis, pane Gentioni, děkuji, že jste s námi. Přejdu do španělštiny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 Práce, která vás čeká, je složitá. Evropský semestr eh, obsahuje celou řadu odlišných cílů, zaručit řádné veřejné finance, provádět strukturální reformy, podporovat strukturální reformy v zemích, které mají problémy se zaměstnaností. Někdy se zdá, že by komise mohla potřebovat eh, dodat eh, zemím určitý prostor, určitou flexibilnost v řešení řešení problému s deficitem a s těmi reformami ale eh, v některých zemích se ozývají eh, populistické hlasy, které povolávají po té flexibilitě, ale už eh, vlastně tím narušují to provádění reform. Je to případ Německa, přestože tam jsou velké nerovnováhy makroekonomické, vysoká nezaměstnanost, vysoké zadlužení, tak vláda navrhuje neplnit deficit a veřejné zadlužení a ještě zvrátit tu jedinou klíčovou reformu, která byla provedena v krizových letech, reformu pracovního trhu. Vy jste eh, vyjádřili poměrně znepokojící diagnózu Španělska, že neplní rozpočtové plány. Pan komisař Dombrovskis také říká, že nemá ty řádné plány a nedosahuje těch nezbytných hodnot. Také tu zaznělo, že asi to budou potřeby, eh, potřeba potřeba určité podpory. Takže myslíte si, že pokud komise neumožní tu nezbytnou míru flexibility zadluženým zemím, tak se budou tyto země směřovat spíše těmi tendencemi populistických hlasů, které zvrátí ty reformy, které byly provedeny? Prosím o odpověď. Děkuji. Takže k této otázce flexibilitě, o flexibilitě, tak eh, to, co máme v tom růstu, stabilitě růstu, v tom paktu, tak tam máme z klauzuly týkající se strukturálních reform, to se týká právě těchto členských států. To znamená, že je tu možná určitá dočasná flexibilita, co se týče fiskální trajektorie a několik zemí využilo této doložky a z toho tedy jednoduchý závěr je, že tato doložka tam není proto, aby se ty reformy nějakým způsobem vracely zpátky. Naopak, protože tím by samozřejmě, eh, kdyby k tomu došlo, tak by tím byla zrušena i ta fiskální flexibilita. Pokud jde o, k těm, o ty španělské plány, tak já jsem se setkal s ministrem Kalvinem při přípravě diskuze na rok 2020. Zatím je to ve fázi příprav, ale bylo přislíbeno, že se bude pracovat na základě evropských fiskálních pravidel. Takže nepřeskakujme, počkejme, až nová vláda předloží svůj plán. Děkuji. Pane Gentiony, prosím. Jen bych doplnil. Dobrá zpráva je, že momentálně máme ve Španělsku vládu, která má rozpočtové pravomoci a může předkládat rozpočet. A to, to je pro dobrá zpráva pro Španělsko i pro komisi. Při setkání se španělskou vládou, která jsem absolvoval, je, tak tehdy ještě nebylo jasné, kdy bude rozpočet představen. Jsme přesvědčeni, že budeme mít dobrý dialog. A jak řekl Valdes, diskuzi s panem Kalvinem. Je tu jednoznačná orientace, aby byla dodržena, dodržen rámec našich pravidel. Ovšem samozřejmě to je diskuze, která bude pokračovat, až dostaneme návrh rozpočtu. Víte, že postoj komise je postoj spolupráce a dialogu při hledání řešení. Přejdeme k další otázce. Kilinas, pan Kilinas a zelené. Děkuji. Vy jste zmínil, že probíhají diskuze o makroekonomické, eh, o toho postupu makroekonomických nerovnovách. A teď jde o to, jestli to bude nějakým způsobem revidováno, zejména s ohledem na některé indikátory týkající se nestandardních měnových politik. Bude to nějakým způsobem formalizováno. A chci se také vyjadřit v tom směru, že tento postup, kdyby byl zaveden před 15-20 lety, tak by signalizoval velké nerovnováhy a možná by pak eh, krize nebyla v některých zemích tak silná, jako nakonec byla. A ještě druhá část otázky se týká eh, dlouhodobé fiskální udržitelnosti ve spojitosti s novým víceletým rámcem. Ty fondy se v některých případech sníží o 24 až 27 což by v některých eh, členských státech spolu s demografickými trendy mohlo vyvolat poměrně vážné rozpočtové problémy. Když se díváme dále do budoucna a analyzujeme, jak to může ovlivnit fiskální eh, situaci, včetně zemí, jako je Lotyšsko či Litva, pan Dobrovskis. Takže předně k otázce makroekonomických nerovnovách a s tím souvisejícího postupu. Naše, náš přístup se nadále rozvíjí, ale nyní nepočítáme s podstatnou změnou kontextu nestandardní měnové politiky, protože nestandardní měnová politika pomáhá zemím v tom, aby snížili dluh Takže vyzýváme státy, aby využili této situace pozitivní k tomu, aby dluh snížili. Kdybychom měli evropský semestr před, řekněme, 15 lety před krizí, si by to pomohlo identifikovat makroekonomické nerovnováhy a pomohlo by to tak ulevit krizové situaci. Já s tím plně souhlasím. A právě proto byl evropský semestr zaveden. Co se týče dalšího víceletého rámce, to není téma eh, dnešní diskuze. Víte, že návrh komise zazněl v kontextu Brexitu. Ano, znamená to, že bychom překlenuli tuto mezeru, měli bychom omezit financování tradičních priorit, jako je koheze a zemědělství, abychom to přizpůsobili od 1,03 na 1,11 HNI. A tam, eh, to je, si počítáme i s demografickými trendy, ano, třeba co se týče dlouhodobé udržitelnosti penzijních a zdravotnických systémů. Děkuji. Pane Gentiloni, ano. Nemám příliš mnoho co dodat k tomu, co již řekl Valdis. Kromě toho, že ta diskuze, kterou vedeme, ta předchozí i tato, nám naznačuje, že bychom měli věnovat určitý politický kapitál také na hm, přeskum našich pravidel, protože i co se týče postupů pro makro, pro makroekonomické nerovnováhy, tak eh, bychom měli přeskoumat, jestli, jak ten proces fungoval u plynulých deseti letech, to je důležité. Důležité, abychom zvážili možné změny pravidel. Je jasné, že pokud něco funguje správným způsobem, měli bychom přihlednout tomu, jak se deficit omezuje, jak se snižuje v těch eh, předchozích letech. A samozřejmě, že někteří mají menší kapacitu než jiní, co se týče dosahování konkrétních výsledků. A, takže právě proto budou ty diskuze, které začnou příští týden, tak užitečné. Antonio Rinaldi. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám, paní komisaři, budu hovořit o e, fiskálním kompaktu a chtěl bych se vás zeptat na několik do vysvětlení. Víme, že článek 16, e, což je poslední článek, hovoří o tom, že po pěti letech vstoupení v platnost, jinými slovy, e, po 1. lednu 13, toto má být zabudováno do základní sady nástrojů Evropské unie. To řekl sám tento parlament a konkrétní otázka je tato. Pokud platí článek 2 eh, paktu stability, že jednotlivé strany budou implementovat eh, tuto dohodu na základě základních smluv EU, a zároveň se eh, říká, že, tento, že tato smlouva bude aplikována kompatibilně se smlouvami zakladajícími EU a s právem EU, tak v článku 3 v bodě 1a se říká, že eh, rozpočtová pozice má být známa předem, tak tady máme problém přece, protože ty dvě smlouvy, na kterých je EU založena, jinými slovy Maastricht a Lisabon, říkají eh, v článku 104c a 126, že máme mít tu 3% hranici. A co teď s tím? Půjdeme podle Maastrichtu anebo podle fiskálního kompaktu? Protože podle mě to nejde skloubit. Jakým způsobem hodláte řešit tuto nelegitimitu? Děkuji vám. Pan Dombrovskis? Dobře, já vám děkuji za dotaz a vůbec za dobré dotazy. Uh, Samozřejmě fiskální kompakt a jeho převedení do evropského právního řádu, to se, s tím se počítá v samotném uh, kompaktu, právě proto předchozí komise předložila legislativní rámec v tomto smyslu, či transponování této fiskální dohody do evropské legislativy. Bohužel nedošlo příliš k výraznému pokroku, co se týče tohoto návrhu komise, zejména z, z, z rady. Rada eh, chce, aby to zůstalo i nadále mezi vlád. Ovšem návrh komise je nadále na stole a nadále tedy trvá. Dále, co se týče otázky vyrovnané, vyrovnanosti versus 3% deficitu, v tom není žádný rozpor, protože pak stability a růstu sám o sobě předpokládá vyvážný rozpočet, ale v rámci celého cyklu a ty 3% se nepřekročí eh, v případě ekonomických eh, potíží. Čili to je určitá preventivní část eh, toho paktu, kterou implementujeme, kdy členské státy tak slaďují své rozpočty se střednědobými rozpočtovými cíly, s tím, že interpretace se různí, ale u zemí, kde jsou míry zadlužení vysoké, anebo kde jsou problémy s fiskální udržitelností, tak tam ten cíl je, aby to bylo eh, vyvážené ze strukturálního hlediska, nebo dokonce, aby byl přebytek. Tam, kde je méně těch eh, problému, tak tam může být určitý prostor, struktur, strukturální deficit až 1% HDP. A to je právě to, o co jde v tom, v té, v tom preventivním rámni eh, toho našeho systému. Děkuji, pan Gentiloni. No, no, molto da No, já už toho nemám moc co dodat eh, oproti tomu, co řekl Valdis. Ta dynamika vztahu mezi tou komunitární logikou a mezivládní logikou, co se týká této otázky eh, paktu stability a jeho začlenění do legislativního rámce Unie. No a to je právě ten motiv, proč v parlamentu návrh předchozí komise nenarazil na přílišnou podporu. To téma je eh, nadále otevřené, a podobně otevřená jsou i jiná témata. Je to podobné s tím režimem pro ten záchranný fond. I to bude ještě na pořadu jednání. Já vám děkuji a dalším řečníkem je pan Rafael Rito. Děkuji. Dvě otázky. Ta první se týká paktu stability. Soustředil bych se na časy a modalitu. E, už několikrát a za různých podmínek se ukázalo, že ten nejrychlejší prostředek, jaký máme, je úprava paktu stability. Chci se zeptat na konkrétní věc. Tyto eh, změny budou normativní a nebo půjde o přiblížení se nějakému eh, stálému rámci, právnímu rámci, který máme? A poté, co se týká Eh, schvalování těchto opatření tady trošku hrozí, že eh, členské státy nebudou mít možnost přijmout potřebná preventivní opatření v rámci cyklu, eh, cyklu ekonomického cyklu a rozpočtového cyklu. To byla první otázka. Druhá otázka se týká víceletého finančního rámce. Na jednu stranu škrty v zemědělství a v soudržnosti, které mají eh, být provedeny a o kterých se tady hovořilo, hovořil o tom i pan Dobrovský, to je jedna věc. Na druhé straně tady ale máme to téma Fondu pro transformaci, kde se hovoří o velice diskutabilních kritériích, která podle mě budou penalizovat určité země Eh, kterým, da, protože jim bude dávat méně prostředků než jiným. Eh, ta nová zelená dohoda eh, s kritérií Fondu pro spravedlivou transformaci musí přece odpovídat víceletému finančnímu rámci. A podle mě škrty v oblasti politiky zemědělství a soudržnosti, že to bude jaksi vylučovat konkrétní členské státy a nebude to prospívat všem. Děkuji, pan Dombrovskis. první řadě se vyjádřím k paktu růstu a stability. Už to tu zaznělo, soustředíme se ale na ten konkrétní aspekt, který jste nadnesl, na to zefektivnění. Ano, my to vnímáme tak, že je tu prostor pro zjednodušení paktu růstu a stability a to je důvod, proč se zaměřujeme na ten návrh Evropské fiskální rady, která navrhuje k přesunutí eh, od těch určitých ukazatelů, eh, jako jsou určité mezery eh, v nejrůznějších strukturách to spadá pod takové ekonomické faktory, pak je to otázka volatility, zhodnocení nějakých těch nerovnoměr, mez, a nepoměru nerovnovách, takže celkový ten scénář je poměrně odlišný. My se snažíme se soustředit na ty takové směrodatnější pozorovatele, jakož to jsou výdaje a pak to také se srovnává s tím, jaká je míra zadlužení té dané země a to považujeme za správnou cestu ku předu pak ten Fond pro spravedlivou transformaci v rámci toho víceletého finančního rámce. Samozřejmě je tu takový složitý kontext, kdy komise předložila tento návrh a ano, souhlasíme s tím, že tento fond na uspůsobení se transformaci by neměl fungovat na úkor jiných politik, ať kohezi nebo strukturální politiky. Tady eh, máme 7,5 miliard eur navíc eh, vedle toho stávajícího návrhu víceletého finančního rámce. Děkuji, pan Gentiloni. Je složité cokoliv říci na začátku této diskuse o revizi, jak to všechno skončí jestli dojde k legislativním změnám nebo návrhům legislativních změnám nebo nějakým interpretačním návrhům, což také může být svým způsobem relevantní, když si vzpomeneme na sdělení z roku 2015 o flexibilitě, tak to bylo svým způsobem relevantní pro zprávu paktu růstu a stability. Takže ve finále na, na konci těch konzultačních měsíců uvidíme. A z toho hlediska se pan Fito ptal na to, zda dojde k nějakému spoždění našich činností co do spuštění té revize. My to chceme spustit co nejdříve a v podstatě to spouštíme už teď po dvou měsících eh, nástupu nové komise a máme velice jasné sdělení, jak říkala paní předsedkyně ve svém programovém projevu v parlamentu. A to je, co se týká revize těchto pravidel, tak eh, tady hodlá paní předsedkyně využít eh, flexibilitu, kterou v rámci paktu růstu a stability má. A co se týká nerovné distribuce prostředků co do transformace, tak si myslím, že toto riziko rozhodně existuje. Je to riziko, kterému se musíme vyhnout. A v rámci této diskuse se určitě objeví eh, možnosti, jak se mu vyhnout. Děkuji. Děkuji a nyní pan Jose Gužmán za GUE. Děkuji, paní předsedkyně. Má země v posledním politickém cyklu čtyř let měla nejlepší ekonomické výsledky od doby, kdy vstoupila do eurozóny. Snížila veřejné zadlužení o 10 HDP a také snížila rozpočtový deficit. A přes toto pozitivní eh, vyvíjení tu, to bylo s nesouhlasem politiky Evropské komise. Uh, překonala své vlastní návrhy a ohodnocení Evropské komise. Ty, jak se prokázalo, byly milné. Přesto všechno, ale Evropská komise tuto zemi pořád staví do té skupinky zemí v neplnění na základě jakýchsi obskurních indikátorů, jako je rozpočtový deficit. Zdá se, že to poměřování rozpočtových situací by mělo sloužit pro porovnávání mezi státy a zachovávání, ale té různorodosti mezi nimi. Máme tu různé možnosti, které zapojit mezi tyto ukazatele. Místo toho se tu jaksi arbitrážně uplatňují divné ukazatele stát od státu. A co se týče té míry neobjektivnosti, chtěl bych vědět, zda Evropská komise má nějaký plán na to, jak vyřešit problém makroekonomické nerovnováhy, zejména těch zemí, které porušují ten práh pro přebytek a to za posledních několik let. Například Německo 7,2% a od roku 2010 až do teď vždy přesahovala 6%, Nizozemsko průměrný eh, přebytek 9% a 6% překonala každý rok. Když tyto země opět poruší tento práh eh, toho přebytku veřejných účtů, bude komise přistupovat k nějakým opatřením nebo předloží nějaký návrh, aby se vyřešil tento problém, který spochybňuje integritu eurozóny, anebo bude dále postupovat takto neobjektivně? Pane komisaři Dombrovskisi. V první řadě, co se týče Portugalska a fiskální situace, když jsme představovali eh, podzimní balíček evropského semestru, kolega a já, myslím, jsme to řekli jasně, že jsme rozlišovali mezi různými situaci v různých členských státech a zdůrazňovali jsme ty země s vysokou mírou zadlužení, které nevyužili tu dobrou ekonomickou situaci, aby snižovalo veřejné zadlužení. Tam Portugalsko nebylo zmíněno, takže jasně uznáváme, že veřejný dluh byl Eh, jasně eh, znovu nastolen na tu správnou cestu a stejně tak i eh, ten rozpočtový deficit se snížil, stejně tak i ty výhledy na příští rok jsou poměrně ehm, plynulé. Pak, co se týče těch makroekonomických nerovnovách těch zemí se stávajícím přebytkem veřejných účtů, ano, ta situace německá a Nizozemska to eh, je situace zemí v tom řízení pro makroekonomickou nerovnováhu, kdy tedy víc větší pozornosti monitorujeme vývoj v těchto dvou zemích a opakovaně jsme zdůrazňovali vůči těmto zemím, že musí využívat ten fiskální prostor, aby v první řadě stimulovali investice, a konkrétně v průběhu tohoto roku potřebujeme vidět ty eh, fiskální stimulační balíčky v těchto dvou zemích. Eh, jsou správně načasované, jak jsme uznali, aby tedy se situace vyřešila, napravila. Děkuji, pane Gentiloni. A ještě předtím, než vám předám slovo, tak bych chtěla oznámit, že možnost tlumočení končí, takže budeme muset pokračovat v angličtině. Prosím, máte slovo. Uh.